Mm, Dovolte, abych vám ještě jednou připomněla, že naše zasedání je přenášeno po internetu. Chtěla jsem to jenom připomenout. Takže budeme pokračovat v našem slyšení s dalším panelem. Dnes dopoledne jsme si vyslechli generálního ředitele mm, pana Mansiho a také generálního tajemníka mm, skupiny Greco. A oni nás velice obšírně informovali o potřebě transparentnosti potírání korupce a viděli jsme, jak nutné je, aby členským státům bylo jasno, že je naprosto nutné učinit zásadní kroky v potírání korupce. V našem třetím panelu si vyslechneme národní zkušenosti z vyšetřování a prevence korupce. Vyslechneme si nejprve Fleminga Denkera, který je dánským zástupcem ve skupině Greco. Požádám ho hned, aby si přišel sednout mezi nás. On nám řekne něco o dánských zkušenostech při vyšetřování korupce a potom bude hovořit François Badí, který zastupuje francouzské ministerstvo spravedlnosti a řekne nám něco o francouzských zkušenostech v preventivních opatřeních boji proti korupci. I jeho požádám, aby si přišel sednout k nám.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 Jak je obvyklé, každý řečník bude mít 15 minut na svůj příspěvek a poté otevřeme rozpravu. Takže nyní dávám hned slovo panu Denkerovi. Prosím pěkně. Thank you very much for... Děkuji vám, paní předsedkyně, za pozvání na tuto důležitou schůzi. Jak vidíte, tak moje prezentace se nazývá Nad rámec rozumných pochybností. Nadevší pochybnost. Takže já jsem pracoval ve státním zastupitelství, které se zabývalo eh, závažným eh, trestní ekonomickou činností již 30 let. Od roku 1995 se také zabývám otázkami eh, o korupce v OECD v Radě Evropy. Byl jsem také šéfem delegace v Greku a také v rámci pracovní skupiny v rámci OSN. Také jsem byl eh, eh, zástupcem Dánska v těchto subjektech. A já nyní jsem eh, konzultantem Rady Evropy a také se zabývám tématem potíráním korupce. Dnes nezastupuji, nereprezentuji Dánsko, ale mohu vás seznámit s tím, jak Dánsko e, bojuje proti korupci a mohu hovořit subjektivně, protože už nejsem státní zaměstnanec. Nejdříve pohovořím o policejním systému a soudním systému jak vidíte, tak jsem svou prezentaci nazval mimo veškerou pochybnost to je přesný cíl každého vyšetřování, tak abychom eh, získali tolik informací, abychom dokázali mimo veškerou pochybnost, že došlo ke spáchání trestného činu a že také příslušná podezřívaná osoba je vinna. Abychom tohoto dosáhli, pak potřebujeme na to mít vhodnou organizaci, příslušné procesní postupy a musíme mít také dostatečné předpisy. Za prvé, které budou eh, nám pomáhat soudně stíhat činy a musíme mít také pravidla, která nám pomohou získat příslušné informace. Dánsko je nyní rozděleno na 12 okrsků a v kterým vede, kterým, který řídí řídící důstojník. A jde také o to, aby e, procesní pravidla postupovala tak, e, jak rozhodnou policejní jednotky a aby také s nimi spolupracovali žalobci jde o to, že také státní zástupci se rozhodnou, zdali napadnou rozhodnutí soudu a jestli se tedy ocnou před vyššími soudními instancemi. Státní zástupce eh, a ta, tyto instance fungují na hierarchické úrovni. Máme také veřejnou instanci pro potírání ekonomické činnosti a korupce. Je to trestní činnost, je to trestní činnost bílých eh, límečků a zde se projednávají především hospodářská trestní činnost, je to, jsou to podvody, daňové podvody, a také insider obchodování jestli záleží na následujících faktorech, které rozhodnou, zdali tato jednotka se bude tímto případem zabývat. Jde o to, jestli tento případ je skutečně strukturovaný. Tento úřad nyní řídí státní zástupce pro závažnou ekonomickou činnost. Tam pracuje 25 státních zástupců a 60 vyšetřovacích soudců. Státní zástupci a vyšetřovatelé spolupracují velice těsně. Mimo to také zde pracují auditoři a pomáhají vyšetřovatelům a státním zástupcům. Tento úřad se nazývá SOIK, se zabývá také závažnými případy korupce. Jednodušší korupční případy se projednávají eh, u místní policie a na normálních soudech. Tím, že jsme zřídili úřad pro závažnou ekonomickou činnost, jsme také eh, zajistili to, že jde zde těsná vazba mezi vyšetřovateli a policií a státními zástupci a zde se projednávají otázky, které mají vazbu na trestní právo a také na občanské právo. A nyní se zmíním krátce o korupci v Dánsku. Eh, eh, bohu, díky bohu nemohu o tom říci mnoho týká případům úplatků. Tak, ale nebylo jich mnoho. Korupce není přílišným problémem pro policejní síly v Dánsku. E, policejní e, síly, policejní jednotky mají nemají e, vyčleněné speciální pracovníky. Korupce se pojednává stejně jako závažná ekonomická trestná činnost. Korupce je potom projednávána ve formě eh, eh, potírání závažné ekonomické činnosti. To znamená, že především také tady spolupracujeme s jednotkami se zahraničí. Je důležité mít plán na vedení takovéhoto vyšetřování a musíte mít také příslušné zaměstnance, pracovníci. Jak jsem vám předtím řekl, tak v Dánsku máme státního zástupce pro závažnou ekonomickou činnost, který má, tento úřad má také specializované vyšetřovatele a specializované žalobce. Máme tři fáze, když prošetřujeme, vyšetřujeme e, případ. Máme e, zahájení případu a tady žalobci spolupracují s vyšetřovateli. A na jedné straně já jsem se snažil vám říci, co dělají vyšetřovatele, to je na levé straně uvedeno a potom na pravé straně je uvedeno, co provádějí, co dělají státní zástupci, tedy žalobci. Žalobci eh, musí iniciativně zahájit stíhání, také státní zástupci Eh, musí stanovit také podmínky pro soudní stíhání, zabývají se potom tím, zdali soudní stíhání má oporu v právu a dalšími právními otázkami. A potom vyšetřovatelé se zabývají tím, zdali budou muset využít eh, speciální vyšetřovací techniku, například telefonní odposlechy anebo zdali budou potřebovat informace od bank a zdali budou potřebovat a získávat informace již v počáteční fázi. A jestli že zjistíte, že opravdu se jedná o případ trestné činnosti, pak také stanovíte příslušný harmonogram jsou vznesena obvinění a vy jako žalobce či státní zástupce také e, zvažujete, jak se sepíše obvinění či obžaloba. A potom také Eh, jsou určité procesně trestně právní postupy, to znamená vyšetřování, zajištění a pachatel potom je uvalen do vyšetřovací vazby, protože pak nemůže narušovat vyšetřování. A potom také vyšetřovatelé musí si zvolit příslušnou technologickou úrovni a žalobci musí zvažovat, jakým způsobem uh, uh, podají žalobu. A potom je tady otázka školení pro vyšetřovatele žalobce, potom je tady sběr dat a dodatečné vyšetřování kompliců či obětí. A otázka, proč vůbec byl čin oznámen. Potom jsou tady ještě další dodatečná procesní opatření, které se týkají vyšetřovatelů i žalobců. Musíte se zabývat tím případem a zjistit, na co se má vyšetřování hlavně zaměřit. Zdali také bude vedeno vyšetřování v zahraničí a potom musíte rozeslat dopisy po Evropě, například můžete získat pomoc od Eurojustu a rozeslete tedy své žádosti a potom tady máme společné vyšetřovací týmy, a je důležité, že tuto možnost máme, jestliže se jedná o případ, který také vede do zahraničí. Potom Potom jsou tady eh, vyšetřovací metody, zde tedy probíhá dotazování jak obviněných osob, tak i svědků. A Jestliže také jsou zapojeni auditoři, kteří zpracují zprávu, tak eh, potom je toto takový důkaz pro soud. A právníci budou mít problém napadnout tuto zprávu, protože auditoři pracují v souladu s právem a musí také pracovat objektivně. A také musíte vyšetřovat obviněnou osobu, obžalovanou osobu a potom je tady důležitá otázka, jestliže je tady případ, eh, který obsahuje 200 případů korupce, tak proč se nezabýváte 45 pouze, tak abyste dospěli k výsledkům, protože jinak by to trvalo příliš dlouho. A potom ke konci vyšetřování se vznese obvinění, potom se také dělá na soudu prezentace, tak aby soud mohl eh, vzít v potaz problémy v rámci soudního případu již od prvního dne. Potom tady máme také e, otázku na straně žalobců, otázku tedy slyšení před soudním řízením a potom například také vzdání se soudního stíhání. A potom je třeba mít také plán pro soudní řízení. Potom se obrátíte na soud a jestliže se domníváte, že vyšetřování již je ukončeno, když jdete k soudu, tak tomu nikdy tak není. Já jsem vždy zažil takové případy, kdy v průběhu soudního řízení nadále vyšetřování probíhalo, protože právníci obhajoby neustále vznášejí další body, tak aby zmátli soud. V některých případech je mimo veškerou pochybnost to, co se stalo, potom dojde k obžalobě a tak posléze jsou informovány všechny příslušné úřady. Já bych vám chtěl dát informace o jednom velkém případě. Bylo to případ z oblasti UNICEFu. Byl to norský občan, který byl odsouzen za přijetí úplatku v roce 2001. Dostal pět a půl let odnětí svobody za to, že přijal e, úplatky ve výši asi 730 tisíc euro dostal tyto úplatky od různých společností. A to byly eh, společnosti, které se zabývaly eh, vrtem, stu, eh, vyvrtáváním studní a hledáním vody. A také pachatelé dostali dva roky odnětí svobody z investigativního eh, pohledu byly zajímavé následující body. Za prvé, UNICEF eh, byl eh, usazen tedy jeho úřad v Kodani, ale byla, byl to státní zaměstnanec OSN a proto jsme ho museli zbavit imunity. A v Dánsku můžete potom prohledávání a zabavení majetku může děla, můžete udělat eh, bez eh, zbavení imunity. Můžete dát lidi do vazby, nemůžete dát lidi do vazby, ale můžete zabavit, konfiskovat majetek. Protože v jiných případech Eh, je tomu jinak, můžete zahájit trestní stíhání, až když byla odňata imunita. A já se domnívám, že náš eh, systém je lepší. Potom došlo potom také konfiskaci majetku. Našli jsme v Dánsku určité bankovní účty, které jsme analyzovali a byly tam transakce, které ukazovaly, že má tento člověk také účty v zahraničí. A my jsme v eh, tom viděli, že také zahraničí jsou účty, které ukazují na to, že jsou účty zase do dalších zemích. Nezískali jsme veškeré informace, protože eh, to trvalo velice dlouho, veškerá eh, analýza bankovních účtů. My byl dán do vazby, ale do Vánoc byl propuštěn a potom po Vánocích jsme dostali další informace ze Švýcarska, že tam existuje bankovní účet, kde je spousta peněz. Obviněná osoba když byla propuštěna, tak on okamžitě navštívil e, Švýcarsko a jel do té banky a vyzvedl všechny peníze. A on, my jsme se ho ptali potom, co je s těmi penězi a on říkal, ano, já jsem si vyzvedl peníze, já jsem do Monaka, tam jsem všechno prohrál. A samozřejmě lhal, ale my jsme s tím nemohli nic dělat. A potom tady jsme měli další případ, eh, norský občan, který žil v Dánsku a potom odjel zase do Norska a potom jsme měli další pachatele také ve Švédsku, takže v Dánsku to sou, s Dánskem to souviselo tak, že tento trestný čin v Dánsku spáchal. A proto my jsme spolupracovali se Švédskem a Norskem a vytvořili jsme společný vyšetřovací tým, což se velmi osvědčilo. neboť jsme byli ve vyšetřování velmi úspěšní. A potom je tady otázka, kde bude probíhat soudní stíhání. Tady vznikly problémy s tím, aby tito lidé přijeli do Dánska takže jsme se dohodli s Norskem a Švédskem a rozdělili jsme tento případ. To znamená, že trestní stíhání probíhalo v Dánsku a byl tam také švédský e, policista, který pomáhal norskému vyšetřovateli. A pak je tady ještě jedna věc, nevím, jak bych to přesně řekl, ale v mnoha případech, jestliže je někdo oznámen policii, či nějaká korupce je oznámena policii, potom zaměstnavatel si myslí, že je spravedlivé sdělit tomuto pracovníkovi, že byl oznámen policii. A já se domnívám, že to není zrovna dobrý nápad, protože poté, co tento pracovník tuto informaci dostane, pak je vyhozen a pak se snaží zničit veškeré důkazy. Na jejich základě by mohl být odsouzen. Je to velice snadné. Jedná se pouze o to získat takové informace, které nám nenechají žádnou pochybnost o spáchání trestného činu. Děkuji. Děkujeme mnohokrát a nyní si vyslechneme zástupce francouzské justice, který nám něco poví o francouzských zkušenostech s potírání korupce. Prosím pěkně, máte 15 minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové. Eh, dovolte, eh, abych nejprve řekl, že je pro mne obrovskou ctí hovořit eh, před členy Evropského parlamentu a že je to zároveň hrdost, že vás mohu seznámit s tím, co jsme ve Francii učinili v boji proti korupci. Jak víte, a vaše práce to prokazuje, že boj proti korupci je globálním, protože tady dochází k mnoha trestním činům v této oblasti. Promiňte, vzal jsem si špatný mikrofon. Mám znovu začít? Ne, je to dobré, takhle dobře, výborně. Takže eh, boj proti korupci eh, sleduje a stíhá zločiny, které souvisejí eh, se zneužíváním peněz a týká se a zabývají se tím specializované orgány policie i justice, eh, které jsou, které jsou to všechno výborně vyškolené útvory a používají také technickou podporu a snaží se kooperovat na mezinárodním poli. Ale musím říci, že je snadnější mít legislativní texty a mít dobře vyškolené soudce a dobře vyškolené eh, policisty, ale není to vždy snadné mít odpovídající technickou podporu, ale lze mnoho dosáhnout. E, zatímco, když se podíváme na stíhání zločinnosti a organizovaného zločinu, je to rozptýlená záležitost i korupce a když se podíváme například na stíhání zločinnosti mezi mladistvými nebo zločin v rodinném prostředí, to tež se týká korupce, protože v korupci máte daleko obtížnější dosáhnout výsledků a aplikovat co nejúčinnější politiky. Ve Francii jsme zvolili tedy oddělení mezi útvary prevence a vyšetřování a stíhání korupce. Orgány stíhání korupce jsou policejní a justiční orgány, které jsou běžné specializované například ve finanční oblasti, jako například v Dánsku, ale jsou to, e, nejsou tedy specializované orgány jako v Dánsku, ale máme to běžné soudní útvary e, máme policii, eh, která je specializovaná na korupci a to je takzvaná ústřední brigáda potírání korupce. Její sídlo je v Paříži, ale ona operuje na celém území Francie a spolupracuje se, soudními, se státními zástupci, soudci a s se zaměstnanci eh, z celních orgánů, finančních orgánů ale všechny policejní i justiční orgány se mohou zaobírat problematikou korupce my máme poměrně tradiční systém. Už v roce 1993, to znamená takřka před 20 lety, e, to znamená, ještě než začala vyjednávání o největších umlovách o potírání korupce, jako to bylo například v roce 1999, 1984, e, potom umlova OSN z roku 2003, Daleko dříve tedy jsme, než to se to začalo udávat na mezinárodním poli v rámci vyjednávání úmluv, vytvořila Francie protikorupční jednotku, která se specializovala na prevenci a je to ústřední úřad pro prevenci korupce eh, když se vytvoří úřad protikorupční, tak je to samozřejmě okamžitě politická událost i finanční událost. A koncem 80. začátkem 90. let eh, skandál ve Francii si týkal financování politických stran, které nebyly zcela regulérní v té době a přinesly sebou velké trestné postihy pro velké podniky, které se snažily získat veřejné zakázky na celostátní úrovni a e, které prostě byly propojeny s různými funkcionáři z politických stran, kterým dávali peníze, aby financovali jejich strany. A konalo se to jako uvnitř socialistické strany, která tehdy byla u moci a vedlo to v březnu 1993 ke, pro, k tomu, že socialisti prohráli volby, již neměli většinu Eh, při volbě prezidenta v té době i v legislativních volbách a změnila se vláda, mm, byla většina pravicová, která se dostala k moci. Čili toto všechno vedlo k vytvoření tohoto protikorupčního útvaru, eh, který jsem také 12 let řídil. Jedná se o meziministeriální útvar autonomní, který není ředitelstvím Ministerstva spravedlnosti. Je to služba, je to útvar, který je vedle Ministerstva spravedlnosti, je, tě, je pod ministerským předsedou protože se říkalo, minister spravedlnosti eh, musí sice také konat v této oblasti stíhání i prevence. Eh, co se týče hájení spravedlnosti, to náleží hlavnímu státnímu zástupci i soudcům. A ty by měli, ti by měli být také činní v prevenci a nejenom hned v, jenom ve stíhání. Eh, proto jsme si uvědomovali, jak nezbytná je prevence i například pro předcházení násilí ve městech a tak dále. Domnívali jsme se, že je třeba vytvořit větší viditelnost eh, mezi všemi službami, které podléhají premiérovi. A já jsem dnes soudcem na kasačním soudě pod nejvyšším eh, francouzským soudem a spadáme pod ministra spravedlnosti. A e, tento protikorupční úřad e, spolupracuje s úředníky nejrůznějších ministerstev, ministerstva financí, ministerstva vnitra, s policií, s četníky, s ministerstvem vzdělávání a tak dále. Všichni členové tohoto servisu byli na čtyři roky uvolněni proto, aby mohli pracovat v tomto útvaru. To znamená, nemohli ani být propuštěni během těchto čtyř let, tudíž měli určitou nezávislost. Nikoli absolutní nezávislost, ale alespoň částečnou nezávislost. V roce 1993 období kdy tedy vlastně byl ustanoven tento útvar pro prevenci korupce. Poprvé realizoval misi odhalování korupce, eh, ke které dochází ve, ve, ve Francii a zhromažďuje veškeré nezbytné informace o korupci ve Francii, statistiky policie, statistiky spravedlnosti, eh, statistiky týkající se výsledků výzkumu veřejného mínění, Eh, různé eh, výsledky disciplinárních postihů, eh, které přicházejí z nejrůznějších administrativních míst, také informace z nevládních organizací jako Amnesty International a dalších. Všechny tyto informace jsou shromažďovány do, jedno, do výroční zprávy, kterou náš servis zpracovává a který zároveň podává zprávu o stavu korupce ve Francii nejenom pro univerzitní účely, abych tak řekl, ale zároveň také pro další cíl a účel, eh, protože eh, již podle práva ve zprávě, já jsem vám přinesl poslední výroční zprávu z roku 2011, já vám ji tady nechám, paní předsedkyně, v této eh, výroční zprávě, která se dává ministrovi spravedlnosti a premiérovi a která je potom vydávána v jedné francouzské tiskárně a je svobodně k dispozici a kromě toho ji můžete nalézt také na internetu. V této výroční zprávě může útvar předkládat své návrhy vládě. E, vždycky ve smyslu zlepšení a zefektivnění boje proti korupci ve Francii například ve zprávě, eh, výroční zprávě z roku 2011, která se objevila na začátku roku 2012, protože samozřejmě musí být nazbírána odpovídající data, jsme učinili určitou studii a vyhodnocení, jak to vypadá s informátory Eh, jak ve veřejném, tak v privátním sektoru. A co se týče zaměstnanců ve veřejné správně, eh, tady máme odpovídající úpravu v našem trestním zákoníku, že kdokoliv, kdo je zaměstnancem státní správy a získá jakýkoliv signál nebo informaci o možné korupci, ale o dalších možných trestních činech, které souvisí s jakýmkoliv zločinem, musí toto oznámit příslušnému státnímu zástupci. Je tu určitý limit. Tato povinnost, její porušení není tedy postihována. A je tomu tak, že neexistuje žádná speciální ochrana pro zaměstnance z veřejné zprávy, kteří oznámili, nějakou korupční aféru uvnitř jejich příslušné administrativy a mohou být eventuálně přímo či nepřímo um, postihováni. Čili tady nemáme žádnou specifickou garanci. To znamená, že tady žádná ochrana není. Uh, v i když dotyčný se může obrátit na uh, správní soud když například zaměstnavatel se ho snaží postihnout tím, že mu třeba nechce dát prázdniny v době, kdy o ně eh, požádá. Ale já říkám, není tady žádná specifická ochrana pro tento případ. A my eh, dáváme vládě návrh, aby v momentě, kdy se oznámí nebezpečí korupce, kdy dojde ke spáchání trestného činu korupce a nějaký zaměstnanec veřejné zprávy to neoznámí, může být postižen eh, nějakým trestem, eventuálně tedy eh, pokutou. A zároveň eh, je třeba chránit zvláštním opatřením, navrhujeme vládě ty, kteří na to poukazují. Tato analytická práce, kterou děláme v korupčních aférách, které tedy odhalíme, no to je také naším cílem, protože máme za cíl prevenci, ale také vyhodnocování korupce, snažíme se, abychom vytvořili takové mechanismy kontroly, eh, které by zlepšily situaci v této oblasti. Eh, tady vidíme naši preventivní úlohu. Já jsem byl prokurátorem, čili státním zástupcem dlouhou dobu e, a vždycky hledáte, kde byla chyba, jaký byl, e, jaký byl pachatel, jaké měl komplice e, a potom svou práci skončíte, ale zatímco my se naopak snažíme po odhalení takové korupce ještě dělat analýzu, abychom z toho vyvodili důsledky pro lepší prevenci v této oblasti. Jeden velice jednoduchý příklad, nechci dávat žádné komplikované případy, ale zhruba před rokem eh, došlo kousek odtud na severu Francie eh, k tomu, že nějaké individuum udělalo prostě nějaký drobnější delikt, byl to myslím nezletilý, nehovořil ani eh, slovíčko francouzsky, ale ukázal francouzskou občanku policii, ta byla úplně nová, se svou fotkou a byla to opravdová občanka. A takže, která prokazovala, že toto individuum je francouz. A bylo to jenom náhodem, protože policie, protože schytla tohoto mladistvého, který spáchal nějaký delikt. Ale ucházalo, ukázalo se, eh, že eh, na příslušné radnici Eh, za peníze eh, pracoval úředník, který dával cizincům falešné, ovšem eh, pravě vypadající průkazy identity, totožnosti příslušný zaměstnanec radnice byl zatčen, šel do vězení, ale naše práce byla proskoumat, proč vůbec bylo, jak bylo vůbec možné, že k tomu mohlo dojít. Hmm. To znamená, na jaké úrovni selhala kontrola, jak je možné, že prostě tento mladiství eh, dostal patřičná razítka a patřičný dokument. Hmm, samozřejmě je to všechno nesmírně komplikované, ale já se to snažím zjednodušit, protože no to nemáme čas, abych vám to všechno vylíčit. Ale my se snažíme navrhovat taková opatření, které by zlepšila prevenci a kontrolu například v oblasti korupce, zadávání veřejných zakázek na vnitrostátní úrovni, se snažíme přijít na to, kde selhaly kontrolní mechanismy a snažíme se vypracovat lepší opatření v oblasti prevence. Další službou našeho útvaru je odpovídat vypracovávat stanoviska, eh, o která nás požádají nejrůznější ministerstva, prefekti, eh, zástupci samozprávných celků, mm, prezidenti regionů nebo eh, prezidenti nejrůznějších organizací administrativní a administrativy i samozprávy. A snažíme se tady fungovat v oblasti prevence, a snažíme se zanalizovat, zda toto je eventuálně naše, zda je to situace, kde by mohlo dojít k určitému riziku, eh, kdy třeba eh, tam máme nějakou radnici, nějakého majitele eh, a dochází k zadávání veřejných zakázek, zda tady není nějaké propojení a my se snažíme jim dát naše technické stanovisko. To znamená, naším úkolem není stíhat to, není vyšetřovat, ale my prostě napíšeme náš názor a toto stanovisko dáme příslušnému soudci, příslušnému státnímu zástupci, který nás o to požádal. A toto naše stanovisko je založeno do složky, které je samozřejmě přístupné také protistraně, aby se zachovala eh, zásada vzájemnosti a rovnosti. Eh, to znamená, nebojte se, ještě mi dejte minutku dvě a hned skončím. Snažíme se tedy eh, naplnit také určitou misi senzibilizace jak veřejného a soukromého sektoru, eh, tří, senzibilizovat informace například na policejních školách, na školách, které jsou ve vězeních na, mm, pro různé druhy administrativy, protože tady máme eh, zcela specifické záležitosti, které je třeba rozlišovat v boji proti korupci. Potom v sektoru eh, průmyslu senzibilizace velkých podniků a malých podniků, tady to jsou úplně jiné postupy. Eh, protože samozřejmě malé podniky jsou daleko zranitelnější, ať už na mezinárodní úrovni, eh, a nebo eh, z titulu nejrůznějších zahraničních veřejných zpráv, se kterými mají určité komerční zájmy. Čili snažíme se sbírat i tento druh informací. A zároveň, jak už jsem řekl na začátku, veškeré úmluvy mezinárodní, které byly vyjednány od konce 80. let, začátku 90. let, je dodržujeme a účastníme se nejrůznějších pracovních skupin všech možných mezinárodních gremí, ať už je to OECD, a ať už je to pracovní skupina na Radě Evropy Greco, o které jste slyšeli dnes dopoledne. Zároveň v rámci G20 byla založena protikorupční jednotka, eh, kde jsem se účastnil a nadále účastním její práce a pracujeme v dalších jiných institucích, například na evropské úrovni jsme součástí sítě evropských partnerů proti korupci, spolupracujeme s Eurojustem a tak dále. E, toliko tedy k současnému aktuálnímu stavu našeho útvoru. Samozřejmě není vše ideální protože je třeba, aby tady existovala politická vůle pro zlepšení situace. Máme sice základu, základnu, ale uvidíme, jak to bude vypadat s novou vládou a s novým prezidentem, který, který sice proklamoval politickou vůli, je třeba tedy využít veškeré možnosti a prostředky pro to, abychom byli vyslýcháni, abychom mohli posílit náš boj proti korupci. A děkuji vám mnohokrát za to, že jste si mě vyslechli. Grazie, Badia. Adesso apriamo... Děkujeme mnohokrát, pane Badi. Takže pustme se do diskuse. Nejdříve dáme slovo koordinátorům. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, chtěla bych také poděkovat našim hostům za velice zajímavé prezentace. Hovořili jste o tom, jak bojujete proti korupci. Doufám, že to je úspěšné. Já jsem ze Slovenska, mám několik dodatečných dotazů. Ve Slovensku se hovoří o nejrůznějších eh, zločineckých eh, činnostech, většinou o tom informují média, hovoří také o korupci. A další věc, o které jste hovořili, je to, a stává se to zřídka kde, alespoň u nás doma, že ti, kteří jsou obviněni, jsou skutečně také odsouzeni. Velice často ten případ zůstává nedořešen. Mám několik dotazů. Jsou tady určité dohady, kolik peněz bylo investováno do boje proti korupci na národní úrovni. Je to 2 až 4 HDP. Pochopitelně korupce je důvodem, proč se snižuje důvěra ve veřejnou zprávu. Byla vytvořena celá řada nejrůznějších eh, orgánů, jednotek. Nicméně, když jsou lidé jmenováni do těchto mimořádných výborů, komisí a tak dále, tak eh, to jsou lidé, kteří jsou velice často pod tlakem, aby v těchto výborech skutečně pracovali. Myslíte si, že tyto výbory mohou pracovat eh, opravdu nezávisle? Také si uvědomuji, že lidé, kteří poukázali na případy korupce, se nakonec stáhnou, protože se začnou bát. Je možné zajistit ochranu těmto lidem, je možné ochránit eh, svědky v rámci nějakého řízení, protože nechceme, aby na něco poukázali a potom eh, obvinění stáhli. Protože ve Slovensku eh, a v našem regionu dochází k systémové korupci, není to, nejsou to ojedilé případy, ale je to systémová korupce, která je nesmírně problematická, kdy celá společnost je postavená na korupci. Před několika dny Eh, předseda výboru pro potírání korupce v Lublani prohlásil, že naše země je řízená bankovním systémem. 35 naší země je v podstatě řízeno bankami. Nemůžeme říci, že valná většina bank je skorumpována, ale v zásadě to je alternativa, kterou máme, že se lidé musí, ať se jim to líbí nebo zapojit do korupce. Vlastně procházíme bankovní krizi, takže jak bojovat proti systémové korupci, protože tam přicházíme o nesmírné částky v řádech miliard. Evropští občané, především když tedy stát má ještě v rukou několik národních bank, národních podniků, tak má také v rukou ohromný národní kapitál, čili jak s tím bojovat a jaká je situace ve Francii. Děkuji. Nyní pan Newton Dan. Děkuji oběma státním zástupcům. Byly to nesmírně zajímavé prezentace a byly také velice odlišné, což je pro nás zajímavé. Mám pro vás eh, oba dotaz na JIT, to jsou ty společné vyšetřovací týmy. V tomto výboru se zajímáme především o přeshraniční zločiny. Pochopitelně Eh, dochází k těmto zločinům. Vy jste hovořili spíše o národní situaci, ale my si uvědomujeme, že tato situace na přes hraničních eh, zločinů se zhoršuje. Eh, otázka zní, kdo za to platí. Také by mě zajímalo, zda můžete vyslat své odborníky právě do těchto společných vyšetřovacích týmů, nebo je potřebujete neustále ve svých úřadech nebo centrech. Kdo to má na starosti, kdo to kontroluje, jak to vlastně funguje? a jak zlepšit fungování. Máte nějaké konkrétní zkušenosti, nebo bychom měli zkusit něco úplně jiného? Měli bychom fungovat jako FBI, kde by tedy spolupracovali národní policie. Velice, na, velice by nás zajímala vaše osobní zkušenost právě v této oblasti. La parola adesso all'onorevole Gabriel. Nyní má slovo paní Gabriel la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Na úvod bych ráda položila dotazy nejdříve panu Dankerovi. Mnohokrát děkuji za vaši prezentaci, která byla dostatečně detailní, nicméně také popsala určitý postup, který je zaběhnutý, který vyžaduje úzkou spolupráci institucí. A teď nyní můj dotaz, jaké překážky jste museli překonat, abyste rozjeli takovouto spolupráci a co jste učinili, aby koordinace byla skutečně efektivní a trvala. Také jste položil dotaz, který je pro mě naprosto zásadní, nezbytnost vytvoření akčního plánu a také získání náležitých odborníků. Tady je důležitá potom otázka přípravy a školení. Eh, pan Bady, také bych vám ráda poděkovala. Jsem eh, z Bulharska, souhlasím s tím, co jste říkal, protože Bulharsko eh, je právě ve středu zájmu, co se týče prevence a bojování proti korupci od roku 2009. Je tady velká politická vůle, ano, máte naprostou pravdu, to je velice důležitý faktor, ale já bych vám ráda položila dvě otázky. Za prvé, jak zajistit koordinaci mezi různými úrovněmi institucí na národní, regionální, místní úrovni a jak také získávat informace a také jak získat skutečné důkazy. A další věc, která je pro mě velice důležitá, ve své výroční zprávě hovoříte, že premiér eh, chce zajistit vládní reformu a mě by zajímalo, jak to proběhlo, jak to bude vypadat eh, dál, eh, jak byla navržena tato reforma a jakou úlohu sehrává tento orgán nebo tento úřad eh, dohledu. Protože ten by měl asi mít nejlepší představu o tom, jak by tento systém měl efektivně fungovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Za GUE pan Sintekart. Tak for Děkuji vám, děkuji vám také za obě dvě prezentace. Mám dvě otázky. Za víceméně na oba dva. V jakém objemu byli informátoři rozhodující proto, že vůbec bylo zahájeno vyšetřování korupce. Děje se to často, že na základě nebo od informátorů dostanete informace o případech korupce, tak já jsem to také pochopil ve vašem případě a příkladě o norském státním příslušníkovi. Možná, že byste nás mohli seznámit s tím, v kolika případech sehrávají informátoři pozitivní roli. A potom druhá otázka především na pana Denkera. A chci se zeptat, jaký je důvod pro to, proč není tak velká korupce v Dánsku. To nemůže přece souviset s tím, že tady tak skvěle vyšetřujete, tedy v Dánsku. To přece nemůže být. Jaký existuje důvod pro malý podíl korupce v Dánsku? Děkuji. Nyní bych ráda předala slovo panu Kirkopovi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych navázat na pana Newtona Dana, protože jsem byl členem Evropského parlamentu, který se zabýval právě JIT, těmi společnými vyšetřovacími týmy a byli jsme tehdy velice rádi, že se jednalo o nový typ spolupráce mezi orgány výkonu nemůžeme mít eh, skutečně lepší příklad eh, takovéto potřeby v oblasti zločinů, o kterých se dnes odpoledne zde bavíme. Mám dojem, že ten jejich výsledek práce není úplně dokonalý. Je to taková mozaika, eh, protože lidé interpretuje typy zločinu různým způsobem po Evropě a zdá se také, že, jak to říci, je tady určitá nevůle eh, na straně celé řady orgánů výkonu, aby sdíleli různé informace, aby spolu skutečně spolupracovali. A velkým problémem je, aby právě tyto překážky spolupráce byly odstraněny a abychom povzbudili vytváření těchto společných vyšetřovacích týmů v oblasti organizovaného zločinu a závažných zločinů. Eh, vrátil bych se k tomu, na co se ptal pan Newton Dana. Já si myslím, že by to mohl být skutečný průlom, pokud chceme, aby tyto týmy byly opravdu úspěšné. Eh, la parola all'onorevole Gomes. Děkuji, slovo má paní Gomes. Vycházíme ze zkušenosti u nás doma. Máme tam několik významných případů, které se sice vyšetřují, ale nikam to nevede, protože tam jsou zástupci bank, také je tam, jsou tam zástupci veřejných zakázek a lidé začínají být naštvaní, že to v podstatě nikam nevede. Především kdy máme důkazy, kdy podobné případy vedly k vyšetřování v jiných zemích, kde došlo k odsouzení celé řady lidí za korupci a také za korumpování samotných Portugalců. Například eh, případ eh, nákupu ponorek v roce 2004, kde koupila vláda německé společnosti a tehdy portugalský státní zástupce uzavřel tento případ, kdy lidé z Německa byli odsouzeni, že korumpovali jak Portugalce, tak Řeky. Ministr obrany v Řecku byl kvůli tomu již zatčen, to bylo tedy v důsledku této kauzy. A náš tehdejší ministr obrany nikdy nebyl předvolán před soud a nebyl tedy nikdy odsouzen. Takže lidé toho mají plné zuby a v médiích se také uvádí případ, kdy ten prokurátor podstatě odvedl spoustu dobré práce, udělal eh, zajištění veškerých dokumentů tehdy v Německu spolu s Eurojustem, také ve spolupráci s německým státním zástupcem, tak nyní v médiích je případ, kdy náš státní žalobce uvádí, že němečtí státní žalobci neposkytli dokumenty, důkazy, které potřebovali. Já jsem napsala německému státnímu uh, žalobci z Měchova. Ptala jsem se, jak to je, on mi odpověděl, že všechno poskytli, takže já bych se zeptala z vaší zkušenosti, jak tato spolupráce vypadá. Je to trošku divné, že máme například společné vyšetřovací týmy, například domovní prohlídky, které proběhly v roce 2004 a pouze nyní ty dokumenty byly z Německa poslány do Portugalska, i když to zajištění proběhlo společně, tedy s portugalskou a německou policií. Takže jak to funguje? Jak funguje soudní spolupráce v rámci Eurojustu, anebo to jde i nad rámec Eurojust? Jestli to skutečně mezi státními žalobci v zemích Evropské unie a e, také v případě velice citlivých e, případů, jako tento, o kterém hovořím. Určitě nemusíme zmiňovat, kdo byl premiérem u nás tehdy v Portugalsku. Paní Borsellino. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Pan státní zástupce Denker nám již vysvětlil, jak funguje s jak fungují soudy v Dánsku v případě korupce. Také nám představil jeden příklad ve všech jeho fázích. A já jsem zvědavá na to, kolik času jste potřebovali od zahájení vyšetřování až po odsouzení pachatele. Neboť často se vyšetřování vlečou a vlečou a minimálně tedy u nás potom je všechno promlčeno a veškerá práce potom jde vniveč a nepodaří se situaci dotáhnout do konce. Takže mě by zajímalo, kolik času trvalo vyšetřování až po odsouzení. A potom také společné vyšetřovací týmy. Já jsem slyšela, že tyto týmy jsou důležitým nástrojem a já si myslím, že takovéto společné týmy jsou mimořádně důležité. Proč se využívají tyto společné týmy tak málo? Z ekonomických důvodů, protože je využívání těchto týmů drahé, a nebo eh, je tady chybějící spolupráce pan Tar- Tarela? Mě by zajímalo, kdy byl vydán poslední protikorupční zákon a jak dlouho trvalo parlamentní projednávání tohoto zákona. Existují nyní ve vašich zemích nové věcné záměry zákonu. Děkuji vám a nyní dost dali slovo zpravodaji a já bych také ráda položila jednoduchou otázku. V průběhu vaší práce a v průběhu vašich šetření Eh, jak často zasahovala či sehrávala roli také politika. Do jaké míry jste i v této oblasti prosadili odsouzení? Nejdříve pan Denker a potom pan Badě, vždy po pěti minutách, abychom tento panel také včas dokončili. Eh, Děkuji vám za všechny tyto otázky. Kdybych měl zodpovědět všechny otázky do podrobná, tak si myslím, že bychom si tady chvilku poseděli. Ale já se opravdu pokusím o stručnost. Za prvé, kolik peněz využíváme, dáváme na, korupci, na prevenci korupce v Dánsku a kolik peněz vydáváme na, v průběhu vyšetřování a kolik to vůbec všechno stojí potírat korupci v Dánsku? Já na to nemohu odpovědět, ale já si nemyslím, že by to bylo příliš protože musím říci, že já jsem byl zodpovědný za boj proti korupce a také za vyšetřování a stíhání korupce a také ve stejné době jsem sledoval korupci v Evropě a sice tak, že jsem se setkával s kolegy v rámci OECD, Juntek a také Greka. Já si tedy mohu dovolit říci, že nevydáváme na boj proti korupci příliš peněz. Ale to neznamená, že bychom korupci neodhalovali. Ten případ UNICEF tam jsme se snažili to všechno zvládnout za dva roky. Já jsem byl skeptický, myslel jsem si, že to bude trvat čtyři roky, protože tam bylo hodně vyšetřování v zahraničí, byly dotčeny, bylo dotčeno několik zemí, takže čtyři roky se vyšetřovalo a rok to bylo u soudu. Takže pět až šest let se předpokládalo, ale my jsme to velice urychlili. Komplexní případy trvají a proto je důležité mít jistý časový rámec harmonogram hned od prvního dne a nesedět s rukama v klíně, ale je třeba celou dobu diskutovat mezi policií a žalobci. To znamená, ty to dvě strany musí spolupracovat a rozhýbávat celý případ a pracovat na něm společně. JIT, tedy společné vyšetřovací týmy, s nimi mám pouze pozitivní zkušenost. Nejfantastičtější je, že když máte případ u sebe doma, a musíte, musíte získat eh, informace ze zahraničí, tak musíte poslat žádost a to trvá zodpovězení této žádosti. Proto je důležité pro vás, pro vaši zemi, ale ta druhá země má zase daleko větší a důležitější případy, a ten, tato žádost je jednoduše odložena a potom mi musíte zavolat a musíte se zeptat, dostali jste to, co tam se s tím dělá a tak dále. Jestliže máte společný vyšetřovací tým, pak jsou tam žalobci, jsou tam vyšetřovatele v obou dvou zemí, kteří se zabývají tímto případem a nemusíte zasílat žádné žádosti. Potom můžete také v rámci toho týmu zasedat a také Eurojust skvěle koordinuje tuto činnost. To stačí, když potom zavoláte svého zástupce v Eurojustu a řeknete, my máme jeden takový případ a on se, tento zástupce se obrátí na svého kolegu na druhé straně kanceláře a dají hlavy dohromady a brzy uspořádají společnou schůzku a potom můžete také stanovit cíle, co udělat a co nedělat. Ale samozřejmě, když se lidé setkávají, pak je velice důležité, kdo co, kdo o čem rozhoduje a zdali také souhlasí ta druhá strana, ale jestliže máte vůli dotáhnout věc do konce, tak jsem přesvědčen o tom, že se vám to také podaří. A případy, které já jsem viděl, byly dotaženy do úspěšného konce. ale možná jiné země mají také jiné zkušenosti, méně úspěšné, ale nám tyto pro nás byly tyto společné vyšetřovací týmy velice úspěšnou věcí. Pak tady byla otázka na policii, policejní důstojníky a státní zástupce a jejich spolupráci. To je jediný způsob, jak zvládnout tyto komplikované případy. Policie vyšetřuje a myslí si, že vyšetřuje důležité aspekty. A jestliže vyšetřujete určitou kauzu, pak vždy najdete jisté informace, které jsou možná ještě zajímavější než vaše dosavadní informace. To znamená, je to jako loď. Jestliže někdo je u motoru, nebo u vesla a pádluje a potom musí mít ta loď kapitána, který určuje směr. A tyto jednotky složky musí spolupracovat, jinak nikam nedospějí. Samozřejmě mohou se přesvědčovat o tom, co dělají dobře, co dělají špatně, ale v těchto případech vždy rozhoduje kapitán vlastně v té lodi, na té lodi a také v rámci vyšetřování je to pak soud, který rozhodne e, o obžalobě. Potom také padla otázka e, týkající se vzdělávání. To je také problém, protože kolega Kreutner vám e, něco řekne o protikorupční akademii v Lucembursku, kde probíhá trénink a vzdělávání. To je dobrá věc. A já si také myslím, že je skutečně důležité eh, mít školení. A já se omlouvám za přetažení času, ale já jsem vás varoval. To znamená, že v rámci tohoto školení vzdělávání starší učí ti ty mladé a můžete mít různá vzdělávací fora, ale školení a vzdělávání je prostě mimořádně důležitá věc. Já bych rád hovořil ještě déle, ale bohužel se musím blížit k závěru. A chtěl bych také eh, zodpovědět otázku dánského kolegy. Proč nejsme tak skorumpovaní v Dánsku, nebo jsme skorumpovaní v Dánsku? V Dánsku neznáme ty strašlivé historky, které jsem tady slyšel protože v Dánsku, jestli že je oznámena korupce, tak je to opravdu látka pro noviny. A tato osoba není mrtvá, ale zůstane tedy na očích veřejnosti. Ale myslím si, že to není jenom v Dánsku, je to skandinávský charakter, povaha, že nepoužíváme úplatky na vítězství například ve veřejných soutěžích. My děláme další jiné věci, jako například daňové úniky a tak dále, ale úplatky a korupce to není v naší povaze. A pokud se týče dánských předpisů v oblasti korupce, my jsme měli předpisy, protikorupční předpisy i v soukromé sféře, i tyto předpisy již existují stovky let. A poslední legislativní změna se odehrála v roce 2000, museli jsme zákon změnit, protože byla schválena úmluva proti korupci Rady Evropy. Jestliže budete chtít, tak přijedu znovu, ale skutečně již nemám více času na to, abych mohl dále hovořit. No, no, de, um, Mr. Denker, jo, rej, lej. Mm, pane Denker, děkujeme mnohokrát. Ale ještě jste neodpověděl na mou otázku, eh, co se týče eventuálního zásahu eh, z politických kruhů. Já jsem totiž na tu otázku čekal. Znal jsem politika před několika lety a on byl starostou na jihu Kodaně a byl také poslanec a mohl být také premiérem Dánska, kdyby býval nepil příliš mnoho červeného vína. Udělal dvě věci nemohl oddělit své peníze od veřejných financí a on opravdu hodně pil a chodil na různá zasedání a tam všude pořád pil. Já nechápu, jak mohl pořád pít víno, ale skutečně to tak bylo a přežil. A také měl velký zájem o sport. Měl fotbalový klub a také házenkářský klub a snažil se pomoci těmto klubům tím, že převedl určité veřejné peníze, tedy z komunálního rozpočtu, do těchto klubů. A vlastně navýšil částky o určitých projektů kde platil rozpočet magistrátu. To znamená, že ten, tam byl určitý rozdíl a potom dodavatel platil na účet fotbalového klubu. Ale nejstrašnější bylo to, podle mého názoru, že lhal o ekonomických podmínkách v tom městě. On říkal, že všechno je v nejlepším pořádku, ale tak tomu skutečně nebylo. a on byl také odsouzen za tyto činy. V Dánsku můžeme provádět prohledávání, prohlídky a také konfiskaci bez stažení imunity, bez odnětí imunity. To znamená, prohlídky byly zahájeny a potom se prováděla konfiskace a to na základě článku v novinách, kde se hovořilo o zneužívání fondů. On byl v zahraničí a my jsme e, provedli prohlídku jeho soukromého domu a také radnice a fotbalového klubu a prostě hledali jsme všude tam, kde jsme se domnívali, že jsou informace. Potom jsme vyšetřovali tento případ a po roce jsme požádali parlament o odnětí imunity, protože jsme ho chtěli obvinit. A v Dánsku to probíhá tak, že vždy, když žalobce žádá parlament o odnětí imunity, pak je vždy imunita odňata. Já se nedomnívám, že tam existuje jeden jediný případ, kdy imunita by bývala odňata nebyla. Je to prostě mimo veškeré představy že když policie nebo státní zástupce se obrátí na parlament s odnětím imunity, potom všichni řeknou ano, to uděláme, protože tak to prostě v Dánsku chodí. Potom byl obviněn a kauza byla rozdělena na dva případy. Byla tam kauza transferu peněz a fotbalového klubu a toto bylo vyňato z hlavní kauzy, protože do té hlavní kauzy byli zapojeni ještě další lidé a potom jsme měli ten menší případ toho převodu peněz a potom jsme měli tu velkou věc týkající se lhaní o ekonomické situaci, o pití vína a tak dále a my jsme se ze všech šil, sil snažili urychlit šetření. Šetření probíhalo rok, ale potom obhájci se snažili všemi způsoby Eh, vlastně eh, donutit eh, ke stažení žaloby. Trvalo to rok, než se to dostalo k soudu a když jsme se dostali k soudu, potom všechno bylo u soudu napade, napadeno, ale existovala peněženka a také ta osoba jako taková samozřejmě existovala a vlastně všechno ostatní bylo napadáno. Trvalo to sedm let, ale byly, padly dvě, dva tresty po dvou letech odnětí svobody. Takže to byl opravdu velký úspěch. L'epoca ha detto, quando ha cominciato il suo intervento, lei ha detto... Ano, jste řekl, že tady samozřejmě nezastupujete dánskou vládu, nezastupujete žádný dánský úřad a proto se můžete svobodně vyjadřovat. A tudíž jste nám mohl povědět o všech svých zkušenostech. Ale k jaké politické straně patřil ten starosta? You can't put such a question. Můžete takhle klást dotazy. Já nevím. Nejsem ani napravo, ani nalevo, nacházím se někde ve středu. Ale to nemá nic společného s mojí prací. A pokud chcete, nebo pokud se mi zeptáte, zde mám nějaká doporučení pro dánský stát, aby lépe bojovali proti korupci, tak bych chtěl říci, že si myslím, že trest za podplácení státního úředníka je nyní eh, sazba tři roky a mělo by to být zvýšeno na šest let. Spolu eh, s trestem eh, také v oblasti soukromé korupce. A myslím si, že dánský stát eh, by měl takto kriminalizovat tuto činnost. Ne kvůli tomu prostředníkovi, který je byl takto nastražen, aby něco zařídil, ale v celé řadě případů, když činíte vyšetřování, tak eh, se vám podaří zpětně vysledovat eh, peníze k tomu člověku, ale už se vám to nepodaří zpět k tomu státnímu úředníkovi. A je to na bíledni, že ten, kdo dostal ty peníze, měl něco společného se státním úředníkem, ale nedaří se vám prokázat, že státní úředník ty peníze skutečně obdržel a nebo měl něco společného s rozhodnutím, které učinil, že to bylo v důsledku těch peněz, které obdržel od té druhé osoby. Ale pokud se podíváte na článek, kdy můžete eh, zajistit nějaký vliv, tak můžete také trestat, protože můžete říct, že tento člověk v podstatě porušil fungování veřejné zprávy a nemůžete odsoudit státního úředníka, ale můžete eh, odsoudit toho, kdo ty peníze skutečně obdržel, tu fyzickou osobu. A já si myslím, že to je velice účinný článek, který by měl být celé jistě v zákonníku. Děkuji mnohokrát, pane Dankere. A nyní mi dovolte, abych předala slovo panu Badimu, takže bychom se rádi vyslechli vaše odpovědi na dotazy kolegů. V Itálii byl soudce, který byl zastřelen mafií roku 92, který bojoval proti korupci a zanechal po sobě takové dědictví. Já si myslím, že si to sám nedovedl ani představit, že by měl takovýto vliv a Myslím, že třeba v Dánsku jste se zmínil o tom, že je naprosto samozřejmé, že se odejímá imunita politikům. Eh, že by tam nebylo takovéto zamítnutí, ale v jiných zemích se to naopak neděje, protože parlamenty okamžitě řeknou v žádném případě imunita mu bude ponechána. Prosím, pan Bady, máte slovo. Mnohokrát eh, děkuji, co se týče tedy mých otázek. Ano, chtěl bych zareagovat na otázku, eh, která se týká trestního stíhání a vyšetřování a eventuálních zásahů politiky do korupčních afér. Eh, více otázek tady zaznělo, eh, v, co se týče preventivního účinku, zejména ze strany slovinské kolegyně, bulharské kolegyně. Všechno závisí na úrovni eh, korupce v té které zemi. Prevence korupce. V globálním hledisku v zemích, kde korupce prorůstá všemi úrovněmi od té nejnižší úrovně až do nejvyšší vládní sféry, to je jistě problém odpovídajících reform zprávy věcí veřejných politiky jako takové, ale zároveň také podpory eh, ze strany evropských institucí když hovoříme například o zemích mimo Evropskou unii, eh, například země Blízkého středního východu nebo africké státy, eh, kde korupce je skutečně jaksi předávatelná, eh, protože úředníci dostávají něco, co eh, jeden týden žijí ze svého platu a tři týdny potom žijí z bakšiše policista, který vás zastaví, když jste přijeli na červenou a řekne vám, dej mi tolik a tolik peněz podle toho, jaká měna je v té které zemi. Tady je zapotřebí samozřejmě komplexních reforem za mezinárodní podpory. Ale co se týče Francie, my nemáme eh, nějakou generalizovanou úroveň nebo všeobecnou úroveň korupce, která by znamenala, která by nám dávala signál o tom, že bychom tady měli prorůstání korupce na všech úrovních. Ale v určitých doménách, v určitých sférách jsme objevili, eh, objevili jsme tedy dvě sféry, není to nic originálního, to se najde stařka eh, ve všech zemích, ale pro Francii je to opravdový problém. A to je eh, v územních správních celcích, protože, jak víte, tak Francie má decentralizovanou úroveň mm, vyšších správních územních celků a zejména je to oblast zadávání veřejných zakázek. Tady máme ohromně vysoké riziko korupce a tady je zapotřebí preventivní práce a samozřejmě používání informátorů. To je to první riziko. A druhé riziko, ve Francii máme podniky, které jsou propojeny, je to stejné jako zadávání veřejných zakázek, protože Eh, něk, prostě jednou je to jedna strana, jednou druhá strana a potom na mezinárodní úrovni eh, také máme eh, korupci v těch veřejných zakázkách ze strany velkých podniků. Mm, to znamená, máme dokonce teď ve Francii aféru, kde více vyšších policejních úředníků je vyšetřováno, někteří na svobodě, někteří již sedí ve vyšetřovací vazbě. Jedna otázka, kterou někdo z vás položil. Znamená to, že můžeme zvonit na poplach? No ne, protože systém eventuálních poplašných hlášení a systém eh, informátorů není dostatečně známý ve Francii a eh, není dostatečně podporován ve veřejné správně. Většina korupčních afér jsou odhaleny buď náhodou při příležitosti nějakého vyšetřování určitého trestního činu, Například, když vidíme, že tady prostě došlo k trestnímu činu, které souvisely se zneužíváním nějakých fondů, tak například vyšla najevo na konci 80. let celý ten skandál financování politické strany, protože zbankrotoval jeden marsejský velký podnik Jinak eh, také například při, eh, to vychází najevo při vyšetřování účetního dvora, který analyzuje a kontroluje eh, dobré řízení zprávy věcí veřejných v územních celcích a dávají potom signál vlastně hlavnímu státnímu zástupci Francie a to, o to se starají vlastně jednotlivé eh, finanční, příslušné finanční sněmovny u soudu. A potom máme také vyšetřovací jednotku eh, ve Francii eh, pro finanční záležitosti. To je jednotka, která se zaobírá také stíháním praní špinavých peněz a má, sestavují seznam podniků, ke kterým, ve kterých k něčemu takového dochází vlastně lidé, eh, kteří dostávají velkou kvantit, velké množství peněz z fondů eh, hotově, eh, to už je podezřelé. A Potom máme další ještě útvar, který spolupracuje s OECD a tam došlo k tomu, že ředitelé středně velkých podniků zneužívali Eh, fondy, eh, ke kterým měli přístup. Když se podíváme na vládní návrh, na návrhy, které tedy předkládáme vládě nebo mm, eh, radu, co by se dalo zlepšit, tak vláda se tím zaobírá a také to dává parlamentu, který studuje naše návrhy. A je to na základě naší um, výroční zprávy, ale někdy se stává, že určitá doporučení jsou skutečně sledována jako na základě výroční zprávy z roku 2010, to se týkalo procedurálních záležitostí, ale tady eh, jsme prostě měli asociace k združení, která se zaobírají protikorupčním bojem a navrhovali jsme, aby všechny tyto mohly být vlastně účastny spolupráce na soudech a mohly eh, být na, na straně obětí a mohly být přítomny eh, soudním procesům. Toto jsou věci spíše procedurálního charakteru a spíše nižšího charakteru, ale Některé věci nebyly sledovány, které jsme tedy poradili. V roce 1993, eh, když byl eh, ustanoven náš ústřední úřad pro prevenci korupci, bylo to na základě práva, které již je poněkud zastaralé. Potřebujeme určitou reformu jeho, eh, čili musíme tady být nový návrh zákona, ke k němuž dáme naše stanovisko ale je třeba, eh, aby eh, my se domníváme totiž, že bychom měli moci možnost poskytovat stanoviska také eh, jednotlivým občanům, kteří by o to zažádali. Proč by to měly být, jenom některé určité instituce? My nevyšetřujeme, ale alespoň bychom mi mohli poradit naším stanoviskem. Nechci, abyste se domnívali, že ve Francii boj proti korupci funguje nějakým fantastickým způsobem. Jsou věci, které fungují velice dobře, ale eh, je třeba učinit ještě mnoho věcí a ve své zprávě eh, eh, vám také dávám odkaz na článek, který jsem v tomto ohledu napsal. Potom máme společné. A co se týče toho, toho dotazu na společné vyšetřovací týmy, my Alespoň já ve své nedávné milosti, když jsem působil jako státní zástupce, jsem se účastnil takovéto práce na vyšetřování a je to velice užitečné. Já jsem zažil takové ty první vyšetřovací týmy eh, kolem roku 2000, protože vlastně ono to vstoupilo v platnost v roce 2004 a spolupracovali jsme se Španělskem v boji proti terorismu a v, boti, v boji proti drogovým obchodům. Eh, protože naše jednotky tenkrát byly spíše specializované na tyto eh, druhy kriminality. Potom jsme měli také společné vyšetřování, které fungovalo velice dobře s Rumunskem. Eh, to se týkalo eh, speciálně specializovaných band z Rumunska, které používaly sfalšované úvěrové platební karty je pravda, že to způsobuje určité obtíže. Jednak to stojí peníze a jednak samozřejmě určité technické problémy, protože aby mohly tyto vyšetřovací týmy dobře spolupracovat a nejenom se účastnit nějaké té práce, musí být vlastně povědomí o fungování eh, trestních, eh, trest, eh, trestní justice v obou státech, procesu a tak dále je to ale záležitost, která eh, skutečně by měla být i nadále podporována ty společné vyšetřovací týmy. Co se týká té záležitosti státního zástupce, tady se ptala paní poslankyně z Portugalska. Máme tady umluvu z roku 2002. Eh, výměna informací mezi hlavními státními zástupci je možná. Je možná i na přímé úrovni. Možná, že to ještě není přímo rozvinuto, ale tak je to asi čistě osobní, personální otázka. Když jsem byl mladým vyšetřovacím soudcem eh, v 70. letech, tak něco takového vůbec neexistovalo. Eh, Já když jsem například žil v Gráse, chtěl jsem do Itálie, tak to byl konec světa. Eh, a prostě zdálo se něco nemožné získat informace z druhé země. Dnes je to naprosto běžné. Je také běžné, že státní zástupci se pohybují na celém území. Co se týče tlaků eh, z politické úrovně, eh, je to nemyslitelné. Spíše já bych eh, mohl vykonávat tlak na vládu z titulu práce našeho úřadu Eh, můžete říci, že možná vláda by se snažila eh, vyvět tlak tím, že by nám ustřihla jaksi vodovod tím, že by ty lidi propustili a začala eh, zaměstnávat někoho jiného, ale možná něco takového bylo v roce 2000, ale je třeba, aby odpovědní činitelé takovýchto, takovýchto útvarů prokázali svou účinnost, eh, eficienci své práce. Eh, v posledních letech se domnívám, že eh, politici chápou naši úlohu. nevždy je to úplně snadné, nevždy reagují rychle, ale přece jenom se domnívám, že díky přítomnosti vyšetřovacího soudce Eh, což je eh, osoba, která bývá kritizována veřejností tím, že se jí předhazuje, že je příliš blízko moci, ale oni jsou naprosto nezávislí a myslím si, že i díky nim máme eh, docela dobrou pozici a můžeme provozovat naši práci uspokojivým způsobem, i když výsledky někdy by mohly být ještě lepší. Poslední otázka co se týče těch čísel v oblasti prevence korupce, my máme určité legis a legislativní práce. Eh, my eh, modifikujeme trestní zákoník eh, ve sledu ratifikace mezinárodních úmluv, o kterých jsem hovořil. Poslední legislativní práce, to mám před očima, v roce 2000 proběhla reforma respektivního zákona, poté co došlo k ratifikaci úmluvy o ECD, boj proti kultury v roce 2005, další v roce 2007 odpovídající legislativní předpis týkající se eh, potírání střetu zájmu, čili postupování v případě střetu zájmu Čili práce tady postupují v souladu s ratifikací respektivních mezinárodních umluv. Doufám, že jsem na všechno odpověděl. No, Pánové, děkuji, že jste tak komplexně pojednali danou problematiku i že jste odpověděli za dané dotazy. Nicméně pan Newton Dan a paní Valorová by se rádi vrátili k tomu, co bylo řečeno a já bych jenom požádal, aby byli maximálně struční. Takže nejdříve pan Newton Dan, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Stále ještě k otázce těch společných vyšetřovacích týmů. Díváme se tedy na evropské zločiny. Velice dobře jste popsali, bylo to velice elegantní, užitečné, jak úspěšně fungují. Ale co mě znepokojuje, každý den na ulicích po celé Evropě, které jsem si udělal malý seznam, v podstatě dochází k pašování falšovaného zboží, DVDček, všeho možného. Eh, oproti tedy eh, těm pravým výrobkům. A to se dostává přes hranice, čili jedná se skutečně o přeshraniční zločinnost. Dále se pašují eh, cigarety, alkohol, luxusní automobily, často to jde do bývalého sovětského svazu, často se také obchoduje s lidmi z nejrůznějších důvodů. Dále drogy přicházejí z Kolumbie, Afganistánu, počítačová kriminalita, podvody, také eh, kradení vlastně identity a internetových profilů. Tady denně musí docházet eh, k deseti tisícům nejrůznějších zločinů. A kdy se rozhodnete, že vytvoříte právě tento společný vyšetřovací tým? Nebo kdy se rozhodnete, že nemůžeme denně vyšetřit těch devět tisíc dalších eh, trestných činů? Kdy se rozhodnete pro ten velký krok? Jedná se pouze o ty velké zločiny a ty ostatní proklouznou a v podstatě nikdo nepotrestá. Jak postupujete? Já se obávám, že ten dotaz byl pro pana Baryho, ale eh, ještě předtím, než mu dám slovo, tak dám slovo paní Weiler. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám také otázku na francouzského experta, vlastně dvě otázky. Zmínil jste se o tom, že pravděpodobně z časových důvodů eh, k tomu dojde asi tak, že dojde k reformě francouzského zákona a proto bych se ráda zeptala, Nepovažoval byste za smysluplné, aby francouzská národní legislativa dala určitý impuls pro evropskou legislativu. Nepovažoval byste to za správné i pro vás, pro Francii, a abyste přispěli k harmonizaci našich národních práv, samozřejmě za respektování jednotlivých tradic. To je moje první otázka. A druhá otázka. Vy jste velice zajímavým způsobem vysvětlil, jak to bylo ve Francii v 80. a 90. letech, že některé případy byly odhaleny spíše náhodně při stíhání jiných trestních činů, při jejich vyšetřování. Slyšela jsem a domnívám se, že i v 80. a 90. letech ve Francii eh, probíhal ten velký proběhla ta velká korupční aféra, co se týkalo zadávání veřejných zakázek v úpravnách vody. A jako výsledek tenkrát Francie eh, zavedla zákon udělování koncesí v oblasti zadávání veřejných zakázek. A já bych se chtěla zeptat, já tedy aspoň o žádných případech skandálních jsem se pak už od té doby nedověděla. Chtěla jsem se zeptat, zda tady tato nová legislativa byla tak účinná, že již nedošlo k žádné další spronevěře nebo korupci v této oblasti. Pane Pady, asi oba dotazy jsou na vás, takže bych vás požádal možná, abyste eh, nepropadl pokušení odpovědět úplně komplexně, ale prosím, buďte struční. Ano, co se týče této iniciativy, tak eh, došlo k vývoji eh, návrhu zákona od roku 1993, eh, tedy zákona pro potírání korupce. Eh, nevím, zda potom vláda úplně pokračovala v těchto krocích. Eh, potom proběhla reforma, udělali se revize, které se týkaly především konfliktu zájmu. To se řešilo v kontextu veřejné zprávy, je to jednak prohlášení o střetu zájmu, majetkové Eh, prohlášení. Takto jsme eh, sledovali trošku ten mezinárodní model, mezinárodní vývoj a přizpůsobili jsme to administrativním specifickým rysům v každé zemi. Eh, vývoj legislativy pochopitelně prošel určitou normalizací, standardizací, kdy musíte sledovat vývoj mezinárodní legislativy. Co se týče veřejných zakázek, ano, to je velký je problém, především se to týká těch místních zastupitelstev. Nařízení bylo přepracováno a je to administrativní nařízení, které je nesmírně složité. Co se týče trestních sazeb, tak ty existují. Co je možná nedostatek, je určitá kontrola ze strany veřejného orgánu, eh, státního orgánu prefekta, ne tedy těch územních jednotek, eh, pro eh, veřejné zakázky, protože je to otázka pravomoci kontroly a tato kontrola se dělá a posteriori, čili poté, protože se snížila pravomoce prefekta a tuto kontrolu dělá účetní dvůr. Velice často dochází k trestním činům, které jsou právě o kterých je informován státní zástupce. A je to nesmírně složitý postup, nesmírně složité právo. V podstatě musíte fungovat také na základě dobré víry a špatné víry při spáchání těchto zločinů. Takže co mě znepokojuje nebo Jedna věc, která je velkým rizikem, je právě tato oblast. Eh, Děkuji mnohokrát panu Badimu i panu Denkerovi za odpovědi na tyto dotazy a víme hned k dalšímu bloku. Moc se omlouvám našim hostům, protože jsme překročili vyhrazenou dobu pro tento blok a ráda bych požádala naše další řečníky, také ty, kteří budou klást dotazy, aby byli stručnější. Takže nyní se dostáváme k bloku číslo čtyři. Jedná se o korupci, organizovaný zločin, budování kapacit a také naplňování legislativy při potírání korupce. Ráda bych pozvala pana profesora Levyho z Univerzity v Cardiffu, který je taky členem Evropské expertní skupiny na potírání korupce a také Martina Kreutnera, který je tajemníkem mezinárodního týmu pro potírání korupce v mezinárodním měřítku. Každý z vás bude mít 15 minut na vaši prezentaci a nejdříve má slovo pan profesor Levy. Funguje to? Děkuji. Takže ve světle toho času, který jsem dostal k dispozici, budu maximálně stručný, tak jak akademik jen umí být. Takže, i když nejsem dán, tak u nás existují e, v podstatě takovéto ledovce zločinu. A pochopitelně organizovaný zločin, korupce, ty právě se dostávají pod povrch věcí. Jaké je vnímání organizovaného zločinu a korupce? Myslím si, že tady vzniká celá řada nejasností, pokud mohu použít německé slovo gestel. Levi Strauss, antropolog, nemáme spolu nic společného, tomu říká, že to jsou takové plovoucí signifikantní jevy. To znamená, že si to můžeme vykládat, jak chceme, jak například psychiatr Rošach Blot. Korupce je podobně jako organizovaný zločin aktivitou, která je rozdílná. Máme nejrůznější typy organizovaného zločinu, například v Itálii a naopak zase jinde v jiných koutech Evropské unie. Ale korupce je v podstatě technika nekalého vlivu, jsou to tedy zákonné, nezákonné činnosti. New Yorkská policie prováděla vyšetřování a rozlišovala mezi těmi, kteří doslova jedí, žerou trávu nebo jedí maso, bíložravci a masožravci. V podstatě bíložravci přijímají tyto úplatky a naopak masožravci byli ty vyděrači, kteří je hledali příležitosti pro korupci. Já si myslím, že to je užitečné takto o korupci uvažovat. Musíme uznat, že tady existuje určitá nejasnost při vnímání korupce, protože když se dostaneme do potíží, když chceme nějakou službu, nejen v Itálii, tak se obracíme na sítě lidí, kteří mají určitý vliv a to je považováno jako velice rozumné, kdy v podstatě z politického hlediska se umíte vyznat a víte, jak co získat. Tady je legislativa, kterou znáte, nebudu vás eh, podrobně informovat. Nicméně zabývá se otázkou organizovaného zločinu v Evropské unii a jedná se konkrétně o Palermskou umluvu, kde se uvádí, že více než dva lidé dělají něco špatného a takto je to definováno. Myslím, že celkem správně. Eh, takto je to rozlišeno, co se týče mafie a co se týče Madofa. Víte, že lidé také využívají moderní technologie. Lidé, kteří obchodují s drogami nebo chtějí získat nějakou výhodu, často se jedná také o lidi bez skrupulí, kteří se chtějí vykoupit eh, ze spáru policie. A Často lidé také, například když odcizí je vaši internetovou identitu nebo když pašují něco levného, tak to nevidí jako něco špatného. Nevidí to jako organizovaný zločin, ale naopak eh, mají pocit, že poskytují levný servis, levnou službu, něco, co lidé chtějí. A navzdory všem snahám výrobců videí, eh, nebo hudby, tak to bohužel má velice malý dopad na vnímání veřejnosti, ať už je to správné nebo špatné. Takže jsem si říkal, že to trošku rozdělím a zaměřím se nejdříve na to, jak vypadají organizovaní zločinci, když se podívají do zrcadla. To jsou takové ty oblíbené obrázky toho, jak si představujeme představitelé organizovaného zločinu. Máme tady hackera, který se dostává také na seznam těch podezřelých. Ale máme tam i zástupce elit Británie, pokud si myslíte tedy té nestrané, tak Velice často právě ty bílé límečky nebají považovány za část organizovaného zločinu. Pořád eh, převládá takový názor, že eh, lidé, tedy organizovaní zločinci, jsou lidé, kteří nejsou jako my. A když někdo vypadá jako my, tak eh, jej automaticky nepovažujeme za člověka, který by byl organizovaným zločincem. Jak říkal pan Vady, pochopitelně francouzi stíhali vysoce postavené politiky a podařilo se jim je odsoudit, naopak v Itálii nebo v Bulharsku s tím mají velké problémy, jak velice dobře víme. Takže velice rychle proběhnu tuto prezentaci, protože není zas tak důležité, ale když uvažujeme o organizovaném zločinu a korupci, tak musíme také pochopit, že jsme přešli od struktury, která dříve fungovala většině členských států, naopak takové eh, rovnocené eh, organizaci bez hierarchie, která je mnohem volnější. Takže se mění pohled také eh, na fungování organizovaného zločinu a také eh, na uplatňování nejrůznějších eh, opatření. Takže, co se týče organizovaného, neorganizovaného zločinu, nebudu to vidět takto pouze, nebudu to se zaměřovat na binární rozdělení, nicméně, co je důležité pro tyto zločince, že je to, že potřebují peníze, ale i určitý adrenalin. Je to otázka získání moci, a podobně i skorumpovaní politici. Není to někdy pouze o penězích, je to velice často o moci, kterou tímto získají. Největší překážkou zisků jsou vaše ambice, cíle. Je to jako podnikání. V podstatě to funguje jako podnikatelský model, ale jak už zazněly předešlé otázky, je to otázka eh, policejního zásahu, možnost uvěznění, dále konfiskace majetku. To jsou velice důležité aspekty. A když se podíváme na typy zločinů a na typy zločinců, tak se dostáváme k následujícímu. Jsem členem Rady pro mezinárodní organizovaný zločin, a nedávno jsme vydali tzv. enablers, čili ti, kteří umožňují korupci a organizovaný zločin a jaké agentury mohou potírat eh, tuto činnost. Eh, například v oblasti praní špinavých peněz bankéři, právníci vlastně jsou v tomto kontextu, v této situaci mnohem důležitější. V minulosti jste dali peníze do banky a ta si je vzala. Od toho tady byla, ale nyní je musíte korumpovat, protože je například nezákonné pro danou banku, aby vaše peníze bez nějakého hloubkového přeskumu eh, přijela. To je takový nový artefakt eh, těch nových právních kontrolních mechanismů. Korumpované vztahy mohou také eliminovat podnikatelské rivaly tím, že budou zatčeni. Takže pokud se vám podaří dosáhnout obou výsledků, tak je to vynikající, protože policie prokáže, že odvedla dobrou práci nebo státní žalobce a vám se podařilo zbavit se vašeho kriminálního zločineckého protivníka. A to tedy není zase tak nic nového. Nicméně hodnocení, a vracíme se k dopolední diskusi, jakým způsobem hodnotíme účinnost tím se nám situace trošku komplikuje. Znám skandály z Británie v oblasti korupce a v případě některých skandálů se jednalo o policisty, i když jsme si mysleli, že odvádějí skvělou práci, protože zavírali spoustu lidí, ale bylo to jménem zase protivníků, čili jiných zločinců. A tento korupční režim podstatě vytváří ehm, prostředí, které je náchylné k další zločinnosti, eh, kdy lidé obchodují s drogami, s lidmi a toho jsme svědky částečně v Evropské unii, ale také i v zámoří, v zahraničí, například v Guinea-Bissau a v podobných zemích. Také v kandidátských zemích kde se nabízí takovéto příležitosti. A já si myslím, že to je součástí aky komunitér, aby napravila takovéto situace, aby díky aky komunitér se vyvinul na tyto země určitý tlak. Takže toto přeskočím, protože si skončit eh, včas. Když se podíváme na povahu nezákonných trhů, tak vždycky máte obě stránky mince, to znamená poptávku a nabídku. Cílem politiky proti praní špinavých peněz, myslím, že to budete řešit asi u jiné příležitosti, je vlastně snížit dodávku těchto špinavých peněz a možná zvýšit cenu. Ale nemáme úplně jasné pokyny a vodítka, jak postupovat. Protože informace trhu při praní špinavých peněz eh, jsou bohužel velice chabé, jsou také subjektivní, pokud se mohu na chviličku dostat do té oblasti nutlivých indikátorů. Takže tady existuje trh pro e, trestné činy v oblasti praní špinavých peněz. Bohužel při sbírání informací této povahy naše postupy nejsou zas tak dobré ve srovnání korupce v případě veřejných zakázek. Nyní trh pro korupci. Vytváření pravidel a předpisů je určitým trhem pro korupci, protože pokud se vrátíte k tomu, co říkal náš dánský kolega, který hovořil o obchodování s politickým vlivem, tak eh, v podstatě to obhajuje takovéto praktiky. Veškeré regulační výkonné policejní intervence, to je také možnost dalšího vzniku korupce a také ta otázka regulace je důležitá, protože pokud máte někoho, kdo, tak jak jsme nedávno viděli eh, během těch nepokojů v Pakistánu, pokud tedy nikdo nekontroluje nějaké intervence kvůli požáru nebo podobně, tak to je také velký risk korupce, pokud se tedy tyto otázky předem nekontrolují. Ten problém je ten, že čím více nařízení máme, tak tím více stimulů vzniká, tím větší potřeba korupce a tím vzniká čím dál tím více stimulů pro to, abychom opět podpláceli a korumpovali zákonodárce. Veřejné zakázky v oblasti zboží a služeb, potom už jste dopoledne hovořili, především eh, v oblasti, kde je taká velká koncentrace politické moci. Označujeme to za organizovaný zločin, pokud to není spojeno s obchodováním s drogami. Z právního hlediska to zapadá do Palemské umluvy a také do umluvy Evropské unie. Takže je tady určité propojení. Také existují nejrůznější regionální problémy, kde máme například eh, tradici šedé, eh, nezákonné nebo polozákonné ekonomiky, například v zemích bývalé Jugoslávie. Eh, například Sarajevo si ulevilo, protože lidé, kteří obléhali toto město, eh, taky brali úplatky eh, za to, že se tam pašovaly zbraně a potraviny. Takže korupce v tomto světle, můžeme říci, není vždy úplně špatná. Za těchto podmínek se vracíme k otázce postoju a názoru. Některé, někteří klíčoví, eh, některé klíčové faktory jsou stále k dispozici a pochopitelně máme neustále problémy monitorovat a jednat eh, v takzvaných slabších státech, proto je také nazýváme slabší státy. Také tady existuje velice dobře vyvinuté neformální peněžní fondy, které se přemysťují. A také vznikají problémy, když chceme jednat proti těm hlavním místním elitám. Takže na závěr poslední diapozitiv. Pokud se pokusíme schrnout, zda můžeme mít dlouhodobou, dlouhodobé eh, organizované zločiny, aniž bychom měli korupci, tak těžko říct. Některé ty věci musíte v podstatě eh, jak si jim zajistit marketing. Nemá cenu mít například bordel, pokud tam nebude poptávka a nabídka. Nemá eh, cenu eh, hovořit o drogovém obchodu, pokud je skutečně nebudete mít dispozici. Takže eh, jste z tohoto hlediska zranitelní, protože tyto služby musíte nabídnout, ale musí korupce vždy zasahovat i ty vyšší státní úředníky? Ne, nemusí tomu vždy tak být. Můžeme mít dlouhodobou závažnou korupci bez skutečně organizovaného zločinu? Tady máme různé variace v rámci této kategorie, ale skorumpované prostředí přitahuje zločinecké skupiny, které chtějí mít spolehlivé prostředí, v rámci kterého mohou spolupracovat. A z tohoto hlediska to většinou vede do zapletení se do organizovaného zločinu. Znamená, organiz, organizovaný zločin a korupce vždy praní špinavých peněz. Tady záleží na příjmových hladinách těch jednotlivých zločinců. Například eh, policie, která dostává různé provize, eh, úplatky, aby si zvýšili svoji eh, osobní úroveň. Tito lidé si přilepšují sami pro sebe, nemusí prát špinavé peníze, takže v tomto případě to není nutné, aby se hovořilo, aby vůbec vznikala ta situace praní špinavých peněz. Grazie adesso subito la, la parola a Děkuji Děkuji. A já nyní bych chtěla dát slovo panu profesorovi Martinovi Kreutnerovi, který je z Mezinárodní protikorupční akademie. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Děkuji vám za pozvání mezi vás. Já bych chtěl zahájit svou prezentaci, která představuje desetileté zkušenosti v oblasti budování kapacit v oblasti prevence a boje proti korupci v Rakousku. A já bych také chtěl eh, se dotknout určitých témat, která se řešila dopoledne. Eh, já jsem většinou své prezentace začínal dobrými a špatnými zprávami. Já jsem vždycky říkal, já jsem z e, regionu, který nemá korupci, protože je zakázána. A to je ta pozitivní zpráva. A druhá zpráva je ta, že to stejně nefunguje a my vždy také musíme řešit korupci, ale říká se, že to jsou vždycky ty ostatní. Vždy já nejsem korup, skorumpovaný, jsou to vždycky ty ostatní a potom, jestliže to jsou ostatní, tak to nejsou Evropané, nejsou to Aziaté a jiní či ti z měsíce. A když my se díváme na země, kde máme pobočky a tady se chci zmínit například o z procesu přidružení k EU, tak tady na tyto země uvalujeme velké požadavky. My je sledujeme, monitorujeme, ale jakmile vstoupí do EU, pak eh, mají pocit, že po té, co do svatého klubu vstoupili, tak mohou si dělat všechno to z minulosti nadále. Toto se týká také takzvaných starých zemí, starých demokracií a starých členských zemí, které, ve kterých máme tendence eh, jít ven a udělovat lekce ostatním, ale ne dělám, nepostupujeme podle těch lekcí doma. Toto však nepřispívá k hodnosti našich opatření a právě proto je dobré začít tím, že neměli bychom ukazovat na ostatní prstem, ale měli bychom především řešit naše vlastní záležitosti v oblasti korupce a tady máme hodně práce v, naší, v našem regionu a také v našich zemích. Dnes dopoledne tady Transparency International hovořila o globálním parametru korupce a já se chci k to, o tom ještě jednou zmínit. Tady se řešily otázky globálního rozsahu, které instituce, které eh, úřady jsou nejvíce náchylné k korupci či k tomu býti skorumpované. A jsou to především tedy politické strany, které jsou na prvním místě, potom následují zákonodárné úřady, potom policie a potom téměř úplně eh, dole či uprostřed je soudní moc. Takže To znamená, že když řekneme, že moderní stát je založen na čtyřech pravomocech, mocích a potom jsou to vlastně naši lidé, kteří jsou nejskorumpovanější. Takže neříká se, že je pouze něco snilého ve státě dánském, ale něco snilého v širší oblasti. A opět nedá se říci, že jsou to zase jiné regiony, re, jiné kontinenty, Eh, kde můžeme konstatovat navýšení korupce v posledních letech. Zde právě Evropa je na prvním místě, protože 73% občanů tvrdí, že v posledních třech letech došlo k nárůstu korupce. To známe. takže musíme vzít tento fakt na vědomí. A co můžeme s tím dělat? Ano, my bychom měli také toto trestně právně stíhat, tím se také zabývá naše umlova a mimo represe je také důležité eh, stavět na třech dalších pilířích, to je prevence, vzdělávání, pozvedání povědomí, pak represe a potom spolupráce pokud se týče spolupráce, pak to není pouze spolupráce mezi agenturami, ale já také volám po eh, spolupráci mezi odvětvími. Ne, můžeme spolupracovat pouze s nevládním sektorem, ale také se soukromými společnostmi. Tady také ze soukromého sektoru vznikly v poslední době důležité iniciativy. Tady je také ona průřezová schoda a mus, také již se hovořilo o přibližování a harmonizace práva a potom také ve Spojeném království byl schváleno právo o úplacích či protiúplatkům a to především e, souvisí také se takzvanou smluvní korupcí a potom tady e, je důležité, abychom o tom hovořili v rámci společnosti na univerzitách, na školách a tam jsme již řešili předem ve formě prevence korupci v rámci vzdělávání. Jedna z mála evropských zemí, která zatím nepodepsala eh, úmluvu OSN. Jsou tady dvě členské země EU, kteří tuto úmluvu nepodepsali. Německo to bylo. Německo také dostalo před eh, Eh, několika dny či měsíci otevřený dopis ze strany eh, soukromých společností a tady bylo Německo vyzváno, aby Německo podepsalo tuto umluvu, protože nyní eh, je to velice složité, když především soukromé společnosti působí na celém světě a Eh, vlastně eh, kážou o korupci a přitom Německo samo tuto umluvu nepodepsalo. A nyní hovořím neutrálně. Možná důvod, proč to nebylo podepsáno, tak v Evropě zatím není úplně akceptována dělba moci, ale já se domnívám, že toto je velice důležité především v souvislosti s, pro, s bojem proti korupci, protože tady potřebujeme nezávislé vyšetřovatele, soudní moc, také nezávislé, tak krátce vás přeruším, říká paní předsedající neboť vy jste řekl, že tady jsou dvě země v EU, které nepodepsaly, neratifikovaly tuto umluvu. To byla Německo a Česká republika. Je to tedy Česká republika a Německo, které zatím tuto umluvu nepodepsali. Můžeme to ještě prověřit. Lucembursko umluvu podepsalo ale já bych se chtěl vrátit k delbě moci. To je velice důležitá věc. Všechny mezinárodní úmluvy potom to volají a je to v článku 36, 37 UNCARC a potom také v článku 20 eh, eh, Charty Rady Evropy. A nedávno Toto také bylo probíráno na evropské úrovni, kde byly schváleny instrukce pro nezávislost dělby moci. To znamená, že tady doporučení existují, existují vodítka, jak eh, by opravdu nezávislost mohla být naplněna faktickými skutky chci také argumentovat tak, že máme po ruce nástroje, to znamená, že nemusíme znovu vynalézat kolo. Úmluva OSN a potom Rada Evropy a OECD, všechny tyto úmluvy a předpisy jsou víceméně jasné, ale my musíme přejít od slovu k činům my potřebujeme exekuci, tedy provádění a implementaci. Nemusíme vynalézat nic e, nového stačí, když budeme skutečně veškeré předpisy provádět. Jeden z těchto prostředků a nástrojů v této souvislosti e, pokud se týče budování kapacit a mezinárodní spolupráce, tady hovořím právě z titulu své funkce, tak budování kapacit je eh, Mezinárodní protikorupční akademice, akademie, která byla eh, zřízena nejenom Rakouskem, ale také Olafem a dalšími institucemi. Takže tato Eh, instituce má své vazby v Evropě. 2. a 3. září 2010 se konala naše zakládací konference. Měli, bylo přítomno hodně ministrů a také generální tajemník OSN. My jsme se stali mezivládní organizací eh, v březnu minulého roku a od současné doby máme 60 členských zemí, 14 jich je z EU. Celkově je u nás zapsáno 61 subjektů, z nichž 33 již dohodu podepsalo. My chceme v naší akademii nabídnout opravdu konkrétní prostředky pro praktiky, pro lidi eh, působící v terénu a já bych vás chtěl informovat o jednom z hlavních program, programů, který je globální je to mezinárodní masterský program, magisterský program, který již byl zahájen a který eh, probíhá, jedná se o mezinárodní mezi odvětvový program, to znamená, že jsou tady všechny relevantní disciplíny, také se snažíme překonat propast mezi praxí a vědou a že také zapojujeme jak veřejný, tak i soukromý sektor. Je to na o dočasnou dobu, to znamená částečné studium, to znamená, že účastníci mohou nadále pracovat a současně studovat. Máme například modul politika a korupce, o biznis a korupce, proti korupční je opatření potom Eh, prevence a na závěr potom se také píší diplomové práce a pořádají se různé konference a debaty. A tento program končí magisterským eh, titulem, který je uznáván v rámci boloňského procesu a to znamená, jak již jsem řekl, tak uh, ucházet se můžete do 26. října tohoto roku. My také bychom chtěli vyzvat země, kteří, které se nepřipojili k zakládající smlouvě, aby toto učinili. A také my se obracíme na EU vzhledem k eh, otázce mezinárodní spolupráce, tak aby tato Eh, politika byla možná rozšířit také na země sousedství, protože toto by mohl být velice konkrétní nástroj. To by mohl být nástroj, který by opravdu poskytoval technickou pomoc a umožňoval účast z těchto zemí, takže by se nabídly účastníkům z těchto zemí například stipendia. Pak je tady stále otázka, zdali sklenice je napůl prázdná či plná. Já bych to chtěl zjednodušit a před 200 lety se odehrála francouzská revoluce a máme tady také ženevskou úmluvu to znamená, že opravdu to dlouho trvalo, než lidská práva byla akceptována a o korupci se mluví v posledních 15 letech. A máme tady hodně překážek, které musíme zvládnout, ale máme skutečně zelené světlo na konci tunelu, takže zajisté jednou uspějeme. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane profesore. Teď tedy zahájíme rozpravu a hned bych ráda kolegům oznámila, že musíme být struční, protože eh, my jsme zahájili tento panel s velikým spožděním. Dávám tedy minutu a půl na otázky, více ne. Prosím vás, abyste dodrželi řečnickou dobu. Začneme Alde. Prosím pěkně, potom bude mít víc čas pro referenty. Můžeme požádat o prezentace, prosím. Mnohokrát děkuji, takže potom se, když tak individuálně na vás obrátíme. Děkuji. Děkuji. Další řečník, prosím. Oh, thank you very much. Uh, děkuji mnohokrát za obě prezentace. Oba řečníci poukázali na nové členské státy, postkomunistické země, tedy z hlediska zvýšené míry korupce. Já jsem z Maďarska, nechci tady vám nějak protiřečit. Máme spoustu korupce v Maďarsku, ale provedli jste nějakou analýzu, nějakou studii v západních eh, zemích a jak tento fenomén vypadá tam? Dívali jste se na postupy privatizace, například kdo to byl? Kdo koupil národní majetek eh, za babku? Kdo odkoupil naše továrny? Jak to zařídili ty nadnárodní společnosti? A západní podnikatele, jak to, že se jim podařilo získat náš majetek? Nemá to nic společného s nějakým uplácením, korupcí nebo možná i organizovaným zločinem. A co přístupový proces v Evropě? Naše státy opět prodávají zájmy našich zemí, prodávají naše trhy. A komu? Komu to prodávají? Starým západním demokracím Odprodávají zemědělskou půdu, jde to naprosto proti zájmu našich občanů. Takže prosím, buďte objektivnější, dívejte se také na fungování těch západních demokracií a jak korupce vypadá tam. Děkuji. Ta relator honorable Jakolino. Děkuji a není pan Jakolino. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, já budu velmi stručný. Poslední příspěvek se jistě vztahoval na e, prevenci a spolupráci v oblasti potírání korupce. Moje otázka zní, Když se korupce objevují na mezinárodní úrovni, jak to vypadá s justiční a policejní spoluprací mezi členskými státy Funguje to, když existují konkrétní případy? Když je tedy nějaký eh, delikt přeshraniční, jak to potom probíhá například, eh, co se týče kontaktu ke třetím státům? Eh, jsou konkrétní příklady, které byste mohl uvést, paní Weiler? Děkuji, paní předsedkyně malou poznámku předem. Paní kolegyně z Maďarska mi hovořila z celého srdce. Znám případy, Německo, německých převzetí eh, s tou takzvanou poručnickou společností Trojhandem, kde ne všechno probíhala košer. Mm, eh, teď eh, se objevily záznamy, které to dokazují. Vy jste, myslím, z Rakouska, že Pane Kreutner, nedávno se objevil v Rakousku článek, že Rakousko teprve díky přístupu do Evropské unie začalo aplikovat korektní právo v oblasti udělování veřejných zakázek. Mám dvě zcela konkrétní otázky. Chtěla jsem se vás zeptat stejn, na stejnou věc jako předřečnici. Hovoříte o dalším vývoji nástrojů, které máme. Vidíte tady smysluplný další vývoj na evropské úrovni, že bychom měli postupovat v harmonizované evropské legislativě v oblasti trestního práva. To je také úkol našeho výboru. A za druhé byla jsem trochu šokovaná, když jsem se dověděla, že nejnáchylnější ke korupci jsou strany. Máte na mysli, že strany seberou dary Eh, od podniků, které by si neměly brát, protože ty dary jsou netransparentní, ale máte od, nebo ti máte na mysli přímo podplácení. Protože v tom případě se to týká nás všech, tudíž bychom to mohli v našich stranách také změnit, proto se na to chci znovu zeptat. Děkuji a není paní Gomeš? Can we fight? Můžeme bojovat proti korupci a organizovanému zločinu, pokud naše vlády a evropské instituce nebojují proti daňovým rájům. Především nebojují proti těm, které se nachází přímo v Evropské unii. Děkuji. A poslední příspěvek, pan de Trento. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ehm, máme celou řadu analýz, máme celou řadu definic, máme také konkrétní nástroje. Proto mě zajímala zejména přednáška pana Kreutnera, kde nám představil svou akademii. Já se totiž domnívám, že jeden z nejdůležitějších přístupů je jít in, ve směru investic do prevence. Jak v rámci Evropské unie, tak zejména ve třetích státech s nimiž obchodujeme, kde Evropská unie vyváží. A proto se domnívám, váš přístup pro nás je nesmírně produktivní, protože vidíme, jak mohou být školeni a vzděláváni protikorupční experti na vysoké úrovni. Moje otázka je, jakým způsobem můžete nejprve oznamovat programy své akademie a osnovy. Máte úzkou spolupráci s Evropskou komisí, mohla by eh, zesíleně pomoci Evropská komise nejenom co se týče jaksi marketingu, aby zveřejňovala existenci a činnost akademie, ale aby také osoby z třetích států, eh, které se účastní obchodních vztahů eh, s Evropskou unii a třetími zeměmi, které by mohly být tady také školeny, Jakou pomoc byste si dokázal představit, abychom celý tento systém ještě účinněji představili a eh, mohli tím posílit boj proti korupci? Děkuji a nyní dám slovo našim hostem. Prosím pěkně, každý z vás pět minut, protože musíme včas skončit, pan profesor Levý. Okay. Uh, well... Dobře. Některé dotazy budou pro Martina. Já se některým vyhnu. Co se týče korupce, není to pouze problém východu. To je, myslím, na místě. Jedná se o nadnárodní společnosti a je asi dobré říci, že proces privatizace eh, byl také interní, spíše jednal o interní korupci. Byla tady celá řada nadnárodní korupce v jiných eh, oblastech, ale myslím si, že proces privatizace mm, nebyl, myslím, otázkou nadnárodního podnikání. Otázka daňových rájů. To je vždy zajímavé. Nemyslím si, Tedy korupce je často národní, je místní, týká se to obchodování s drogami a tak dále. Na to bychom neměli zapomínat. Je to trošku odlišné, když hovoříme o nadnárodních uplacích a opět je to i jiná situace, když hovoříme o penězích, které zůstávají ve špatně řízených zemích. Když jste skorumpovaný policista nebo politik, tak si nechcete nechávat peníze tam, kde to není spolehlivé. Takže si asi sami vyvodíte, kde si ty peníze uložíte, alespoň nějaké. Chcete mít taky nejrůznější rodinné domy, takže je to takové smíšené daňové ráje v rámci Evropské unie i mimo Evropskou unii. To je velice důležitý rys těchto procesů kontroly. A ještě na závěr, neměli bychom podceňovat, a já jsem se o tom nezmínil, ale žijeme v dobách velké nedůvěry v naše politiky, bankéře a někdy i v naše akademiky. Takže otázka je taková, že probíhá takzvaná legitimní krize. Já si myslím, že váš výbor je velice důležitý a měl by právě řešit tuto krizi legitimnosti. Ano, musíme být upřímní v našich snahách, ale není to že by všichni byli korumpovaní stejným způsobem. Musíme to vidět eh, jinak, v jiných situacích musíme to rozdělit eh, na jednotlivé kategorie a potom eh, naopak agregovat a syntetizovat tyto informace. Takže ta analýza těch informací musí být velice pozorná. Já bych se vrátil k tomu, co říkal kolega Levy. Tento výbor je skutečně nesmírně důležitý a těšíme se že se zapojíte do budoucího rozhodování, co se týče opatření boje proti organizovanému zločinu a korupci. Pan profesor Levy pohovořil také o poptávce a nabídce. A teď v kontextu privatizace, ano, byly tam obě strany mince, ale pochopitelně národní rámce umožnili, ta národní legislativa umožňovala takovéto transfery. A Teď jsem si vzpomněl na Michaela Friedmana, který říkal, že se ho ptali na tyto země, které byly v přechodovém období a tam se říkalo, že důležité je privatizovat, privatizovat, privatizovat a za pět let jsem si uvědomil, že to byla chyba. Měl jsem naopak více zdůrazňovat otázku zákonnosti a ne tedy privatizace. A teď se dostáváme ke klíčové otázce. Jde především o zákonnost a také je to otázka dobré zprávy a řízení. E, teď se dostávám k dalšímu argumentu. Kriminalizace je velice důležitá v boji proti jak korupci, tak organizovanému zločinu, ale nesmíme zapomínat na to, že se tady objevují i problémy bez úhonosti, co e, není tedy legální nebo co není nezákonné, je nutně ilegální. Otázka spolupráce. Máme dostatečnou spolupráci mezi policejními orgány? Někdy nemáte úplně maximální ideální spolupráci. Ale musím zdůraznit, že došlo k velkému zlepšení během posledních několika let. Už jsme se zmiňovali o Eurojustu, také o těch společných vyšetřovacích eh, týmech, o, o Eh, síti boje proti korupci. Ano, došlo tedy v jednotlivých oblastech ke zlepšení, nicméně těšíme se na další zlepšení. Pokud se týče otázek paní Weiler, tak já jsem z Rakouska a také v Rakousku jsme v minulých letech měli určité potíže, určité pro a proti. EU nám nabízí další možnost eh, rozvoje, nejenom tím, že se předkládají doporučení a další zadání, ale také to, že EU přinesla nové modely a nové nápady. Jeden takový nápad je to, co by mohlo by bylo možno označit pojmem zločince vyplatí. To byla firma, která eh, dala úplatky ve zahraničí ve výši 200 tisíc dolarů a byla také potom odsouzena k peněžnímu trestu, peněžitýmu trestu ve výši 9 milionů dolarů. Jestliže bychom podle této koncepce postupovali, potom vlastně bychom boj proti korupci mohli takto financovat. To by také podmiňovalo to, že by byly také přizpůsobeny vnitrostátní zákony, ale můžeme skutečně začít tam, kde to podvodníky nejvíce bolí. A pokud se týče stran, to byla studie ze strany Transparency International. To byla otázka celkového globálního vydá- vnímání a tady je celá řada faktorů, ale tady máme na jedné straně celkový koncepci financování e, stran, protože hodně probíhá, tak říkajíc, ve stínu. A potom je tady ještě druhá strana mince. A to znamená, že jako hlavní důvod pro korupci v západních demokraciích se jmenuje příliš těsné propojení e, politických a ekonomických elit není to ten motiv, který se stále opakuje. Já musím uplácet, abych přežil, ale je to příliš těsné propojení ekonomických a politických elit. Pokud se týče daňových rájů, tak ano, tady máme ještě hodně práce před sebou, ale na druhé straně mohu říci také něco pozitivního. Po pádu dvou režimů v rámci eh, arabského jara se podařilo v rámci 30 minut zmrazit majetky. A kdyby to bývalo bylo před deseti lety, tak by to trvalo deset měsíců a kdyby to bývalo by to před 30 lety, tak by se tvrdilo, tady se jedná o bankovní tajemství a žádné informace by nebyly poskytnuty. A v neposlední řadě také pokud se týče otázek pana poslance Pirkera, já se domnívám, že preventivní aspekt je velice důležitý i v souvislosti potom s trestním stíháním, což je ultima ratio. Já si myslím, že tady by mohla sehrávat eh, důležitou roli Evropská unie, Evropská komise, protože Evropa také Eh, se podílí na rozvojové spolupráci a my jsme dnes slyšeli také čísla, eh, která tedy o penězích, kolik se eh, ztratí v důsledku korupce. Je to 120 miliard a kdybychom tyto peníze investovali do technické podpory, tak by to byl opravdu roj, který ROI, tedy který by se nám skutečně dobře vrátil, byla by to skvělá návratnost. Já se domnívám, že Evropská komise, Evropská unie by se tady měla angažovat především vůči třetím zemím a také budování kapacita znamená, že by Evropská komise mohla převzít placení stipendií. My jsme také otevřeni takzvaným programům na míru, kdy se na nás můžete obrátit a společně můžeme takovéto programy vytvořit. Uh, uh, Jenom na závěr taková Stručná poznámka. Hovořil jste o tom heslu privatizovat, privatizovat, privatizovat. Potřebujeme jednak soukromé oči, ale i veřejné oči. Tam je problém asi pro překlad. Abychom eh, viděli všechno, co se děje. A když máte velkou harmonizaci v rámci Evropské unie, tak eh, pokud budeme mít eh, kompatibilitu, a mně se líbí eh, tedy fráze eh, funkční ekvivalentnost v umluvě OECD, tak nemusíme mít úplně identické věci, ale musíme mít věci, které do sebe zapadají, které jsou kompatibilní a také musíme vyvinout skutečné úsilí. Například pokud zavedeme tu funkci evropského Eh, žalobce, tak otázka je, jaké zdroje budou moci využít. Nemáme dostatek zdrojů, abychom vyšetřovali nebo stíhali eh, domácí podvody a domácí korupci. Otázka tedy zní, jaká kritéria použijeme, a tady už to zazněla, pro stanovování priorit. A do toho spadají i ty politické otázky, ale i výnosy soudu do jaké míry to bude škodlivé a komu to bude škodit, což bude nesmírně složité. A otázka, zda bychom měli mít dodatečné zdroje, jestli je to zapotřebí, pokud vznikne tedy ta funkce evropského žalobce, tak opět to musí Evropa zvážit, protože někdo, kdo pracoval v této oblasti 37 let, když jsem začal tehdy pracovat na svém doktorátu o podvodech a bankrotech, tak musím říct, že v Evropě není dostatek zdrojů pro řešení této problematiky. Ať už je to princip příležitostí nebo legitimity, tak si musíme uvědomit, že není jiné alternativy. Děkuji panu profesorovi Levimu a také panu Kreitnerovi za vaše příspěvky budeme mít další příležitost o tomto tématu hovořit, protože je to naprosto zásadní a spadá to do mandátu našeho výboru. A omlouvám se za spoždění při zahájení dnešního odpoledního zasedání. Nyní budeme mít zasedání in camera pro koordinátory, takže bych požádala, aby lidé opustili tuto místnost. Máme 20-minutové spoždění a další zasedání bude 24. září od 3 do půl sedmé. Takže pokud nejste pozváni na zasedání koordinátoru, prosím opuste tuto místnost. Eh. <laughs>